da República Portuguesa. Nehmen Sie Platz. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Chtěl bych vás poprosit, abyste zaujali svá místa. Je mi velkou ctí, vážené kolegyně a kolegové zde představit a přivítat pana portugalského prezidenta Anibala Kavaku Silvu. Vítám vás v Evropském parlamentu. Dámy a pánové, prožíváme mimořádnou situaci, že dva, dvě osobnosti, které se rozhodně podílely na přípravě přístupu Portugalska a kteří měli veliký vliv na integraci této země do Evropské unie, zde máme dnes, i když v jiných funkcích než tenkrát. Pan Silva byl tenkrát premiérem Portugalska a José eh, Manuel Barroso byl státním tajemníkem a potom ministrem zahraničí a potom později premiérem Portugalska. Čili ve fázi evropské integrace Portugalska byli tito lidé odpovědní za vaši činnost a proto je jistě velkým potěšením i pro vás, že se zde setkáváte. Srdečně vás vítám, pane portugalský prezidento Cavaco Marko Silvo, dámy a pánové, delegace eh, prezidenta eh, Kavaka Silvy, vás vítám také. Uděluji vám slovo, pane prezidente. Pane předsedo Evropského parlamentu, pane předsedo Evropské komise, dámy a pánové, poslanci, poslankyně, děkuji za pozvání, které mě velice poctilo. Je to pozvání, tedy pohovořit před vámi. Já mám ve velké úctě Evropský parlament a velice ctím jeho roli v Evropské unii. Jak jsem již řekl zde u vás, to bylo v září 2007, tak já velice dobře jsem si vědom toho, co dělá a jak přispívá Evropský parlament do procesu evropské integrace a nezapomínám ani na upřímnou a loajální podporu, eh, které se mi od parlamentu dostalo, když jsem působil jako premiér, když jsem eh, řídil vlastně první portugalské předsednictví v radě a to bylo v roce 1992. A s velkým uspokojením konstatuji, k jakému velkému vývoji v parlamentu dosta, eh, došlo k od dob Maastrichtu. Lisabonská smlouva velice správně skonsolidovala, posílila roli parlamentu jakožto spolurozhodovacího orgánu spolu s radou. Jde o e, volbu, která podporuje demokratickou legitimitu evropských rozhodnutí a přispívá k prohlubování evropské občanské kultury. A samozřejmě není lepší místo než toto, kde předložit určité úvahy o aktuálních eh, výzvách a problémech, se kterými se potýkají naše státy i naši spoluobčané eh, v průběhu posledních desetiletí. Evropská unie se eh, mm, konkretizovala, protože přistoupila k mimořádnému politickému eh, modelu, eh, zrušila hranice, eh, přistoupila ke skutečnému volnému pohybu osob, znalostí, kultury, vytvořila jednotný trh, vytvořila největší ekonomický blok na světě, vytvořila společnou, muni, un, společnou měnovou unii, společnou měnu a posílila vzájemnou sounáležitost. Bohužel dnes musíme konstatovat, že ty výdobytky, kterých jsme dosáhli od dob otců zakladatelů, tak již nejsou garantovány navždy. Evropský růst v Evropě je slabý a několik zemí se ocitlo v recesi. Nezaměstnanost je dramatickou realitou. A v podstatě to jsou dvě největší výzvy, se kterými se dnes potýkáme a u kterých ještě jsme nenalezli, nenalezli efektivní řešení. Není tedy překvapením, že e, k těmto e, problémům ještě je třeba tedy přičíst další problém a to je čím dál větší rozpor mezi těmi, kteří rozhodují a spoluobčany. Konkrétně tedy je to před 28 lety 12. června 85, kdy Portugalsko e, v Jeronýmském klášteře formálně podepsalo formální přístup k evropskému společenství. Toto přistoupení eh, v podstatě u nás završilo demokratický proces a významnou měrou přispělo k rozvoji naší země. Od té doby Portuga, Portugalsko velice aktivně se podílelo na konsolidaci evropského projektu. Portugalsko Eh, v podstatě mm, Evropě mm, přineslo eh, bohatství své historie, bohatství své kultury, svého jazyka i eh, přineslo další věci jako pouto s Afrikou, s Latinskou Amerikou, protože naše diaspora, diaspora žije všude na světě a také i my jsme takto vlastně přinesli eh, ten aspekt eh, mezinárodního společenství portugalského jazyka, což přispělo eh, k, k bohatství Evropy. Dnes, jak víte, v podstatě Portugalci velice vážně zažívají důsledky ekonomické a finanční krize. Má to obrovské důsledky, sociální důsledky, které z těchto krizí vyplývají. Poslední léta byla nejkomplikovanější léta, která jsme v naší nedávné historii zažili. Od poloviny roku 2011 Portugalsko eh, vyvinulo obrovské úsilí tedy napravit ekonomický stav, finanční stav, podniklo strukturální reformy v rámci programu, na kterém se dohodlo s mezinárodními institucemi. Eh, tento proces konsolidace pokročil i přes eh, mm, velice eh, nepříznivý ekonomický zahraniční kontext horší, než jsme původně plánovali, než plánovali dotčené infor, instituce a v podstatě v mé zemi jsme utrpěli asymetrický šok. A již v podstatě tři pololetí tři čtvrtletí, pardon, deset čtvrtletí po sobě zažíváme recesi, kdy se zvyšuje nezaměstnanost, nyní je 7,7% a u mladých je to 42%. A i velice znepokojivě roste riziko chudoby. A e, my vyžadujeme obrovské oběti od Portugalců kteří se ukázali, že jsou hodně odpovědní a posilují vztahy solidarity a vzájemné pomoci, což umožňuje i snižovat, zmírňovat dopady některých dramatických problémů. Pane předsedo Evropského parlamentu, dámy a pánové, tato krize v podstatě i ukázala, jak členské státy Unie jsou na sobě vzájemně závislé, obecně řečeno a konkrétně hlavně v eurozóně. Je to logický výsledek úrovně integrace, ke které jsme dospěli. A dnes tedy není možné rozdělit situaci jednoho státu, oddělit ji od obecného evropského kontextu. Zhruba řečeno jsme Unie a nejsme jenom suma členských států a trhů. A toto eh, znamená obrovský rozdíl. Eh, eh, a je třeba to vzít do úvahy, když chceme pochopit stávající situaci a, řešet, a hledat adekvátní řešení. V posledních letech je třeba uznat, jaké úsilí Evropská unie vyvinula, co se týče podpory finanční podpory eh, těm členským státům, které eh, se ocitly v těch největších problémech. Eh, vyvinula obrovské úsilí, pokud jde o rozpočtovou disciplinu, dohled nad rozpočty, pokud jde o koordinaci hospodářských politik. Centrální banka také i začala intervenovat na sekundárním trhu státních dluhopisů. Je třeba tedy bojovat proti spekulacím, které podkopávají eurozónu. I přes tento pozitivní vývoj je třeba uznat, že tato krize skutečně ukázala, jak Evropská unie je křehká a kromě eh, pomalosti a takové mírnosti naší reakce eh, na problémy v eurozóně, tak Evropská eh, eh, unie eh, udělala hodně pro podporu růstu a zaměstnanosti. V roce 2012 došlo ke snížení HDP o 0,6 a podle odhadu tato situace bude pokračovat a to negativně i v průběhu roku 2013. Míra nezaměstnanosti v Unii se zvýšila významným, e, významnou měrou v posledních pěti letech. To bylo po sobě, kdy se zvyšovala 26 milionů lidí je nezaměstnaných, z čehož, z čehož tedy 5 e, milionů 700 e, tisíc mladých. Eurozóna zažívá již šesté čtvrtletí pád HDP a osmi, osmé čtvrtletí začíná pád investic. Zažívá pád investic. Je jasné, když se to porovnáme třeba se Spojenými státy a Japonskem, tak zde je to zcela flagrantní, jaký je zde velký propad. Po dlouhou dobu jsme věnovali pozornost škrtům, chtěli jsme napravit nerovnováhu ve veřejných financích a mm, ekonomický růst jsme nechávali eh, stranou a e, strukturální reformy, které se provedly, tak spochybnily konkurenceschopnost různých států. Například členské státy tedy e, mají velice negativní finanční podmínky a nedostatek důvěry, což poškozuje e, vůli investovat a i interní snižování HDP a ekonomiky v eurozóně a i ta tvrdá opatření, které Portugalsko muselo přijmout, aby splnilo požadavky rozpočtového deficitu, tak to všechno přispělo k tomu, že se zhoršila recese a nezaměstnanost eh, a již se to dostalo na sociálně společensky neakceptovatelné úrovně. Když si vezmeme příklad eh, zemí, které byly předmětem eh, těch programů konsolidace veřejných financí a když k tomu ještě přidáme ty politiky škrtů v jiných členských státech, tak důsledek je recese v celé Unii, eh, tak jak i nyní vlastně konstatujeme všichni. Situace nám ukazuje, a to velice flagrantním způsobem, že to, co se dělá jinde, tedy v jiných ekonomických blocích, e, e, má jiné důsledky, jiné výsledky. Ale e, samozřejmě zde to neznamená, že Evropská komise a parlament by neměli nějakou vizi, protože jim jasné, že cíl eh, růstu a zaměstnanosti je eh, cíl, mm, který je prioritou, ale mm, měl to mm, být cíl, který měl od samého počátku být na stejné úrovni jako eh, otázka rozpočtové disciplíny. V prosinci 2011 eh, předseda komise v tomto parlamentu řekl, nemůžeme budovat eh, ekonomickou unii bez disciplíny a sankcí, ale je třeba i mít Evropu růstu a zaměstnanosti. A není třeba si připomínat, eh, i počet těch různých příležitostí, situací, které jsme měli zde právě v parlamentu vyslechnout názory poslanců z nejrůznějších politických frakcí, včetně portugalských poslanců, včetně vás, pane Šulci, pane předsedo. Všichni vy jste byli na poplach a poukazovali jste na tento problém eh, a říkali jste, že je třeba ho řešit prioritně. Ale váhání členských států způsobila, že jsme přišli, o, eh, přišli jsme o čas a řešili jsme nejprve finanční problémy v některých státech a v podstatě eh, jsme si neuvědomili, že krize v eurozóně se nevyřeší pouze politikami škrtů a kdy se budou pouze řešit rozpočty v členských státech a jejich deficit ty, například ty země, které jsou předmětem těch programů, tak eh, tam jsme měli uznat dříve, eh, to, že je třeba plnohodnotně eh, začít aplikovat automatické stabilizátory. To znamená nesnažit se pouze o rozpočtovou konsolidaci, přehnaně se o ní snažit, snažit kvůli tomu, že recese samozřejmě snižuje příjmovou stránku rozpočtu. A zde jak jsem již řekl předtím, členské státy jsou mezi sebou vzájemně závislé ekonomicky, finančně a proto se musí více koordinovat. Země již nemohou sami izolovaně řešit své vlastní problémy. A na druhé straně, na evropské úrovni mm, ještě nejsme úplně dobře vybaveni proto abychom mohli eh, efektivně reagovat. Eh, dostali jsme se do přechodné fáze Nástroje z minulosti již nejsou dostatečné pro to, aby Evropa mohla reagovat na problémy dneška, ani aby se mohla připravit na budoucnost. Tudíž eh, skutečně eh, nemů- eh, zde musíme skutečně postoupit k reálné unii, ekonomické, měnové, bankovní. To je podstatné pro naši strategii v Evropské unii. Zde mm, i mm, skutečně mm, jsme již v té debatě o nové integraci v Evropě jsme zažili různé velice plnohodnotné příspěvky, dokumenty, které byly předloženy, takzvaný ten blueprint například, který předložila komise, který se týká té skutečné ekonomické měnové unie. A zde by parlament měl hrát ústřední roli. Jsem si jist, že Evropský parlament se zhostí řádně této odpovědnosti a bude reagovat na očekávání chování spoluobčanů. Pane předsedo Evropského parlamentu, dámy a pánové, poslanci, poslankyně. Stejně jako to, že Evropa je zásadní pro Portugalsko, tak i úspěch Portugalska je zásadní pro úspěch Evropy. Portugalsko eh, počítá s podporou evropských institucí a svých partnerů, samozřejmě při podpoře ekonomického růstu a zaměstnanosti počítejte s naší podporou. Zde je několik rozhodujících oblastí, abychom to splnili. Na jedné straně je zásadní zlepšit podmínky financování ekonomiky, a to především malých a středních podniků. A zde právě Evropská investiční banka eh, nebo strukturální fondy by měly jednat eh, významnější měrou. A paralelně je zásadní také i, aby eh, i Evropská centrální banka reagovala, aby umožnila znovu zavést normální fungování měnových mechanismů v celé eurozóně. Je třeba, aby i rychle začala fungovat bankovní unie. To je zásadní předpoklad pro to, abychom bojovali proti roz roztříštěnosti úvěrových trhů, abychom překonali i ten risk, eh, eh, že eh, mm, bankovní systém bude nakažen státními dluhy. Je třeba tedy nastolit financování ekonomiky za podmínek vyrovnaných a konkurenceschopných. Je zásadní snižovat příliš velké náklady na úvěry, mm, které postihují podniky a ekonomiky některých států, jako Portugalsko. Náklady na úvěry které nesou portugalské podniky, jsou daleko vyšší, než jsou eh, náklady, které nesou jiné evropské podniky, což postihuje konkurenceschopnost Portugalska a i to ovlivňuje investiční rozhodnutí eh, což je vůči nám nespravedlivé. Na druhé straně by bylo velice relevantní, aby země, které jsou předmětem těch programů pomoci, aby mohly mm, dostávat určité pobídky a podporu z Evropy Eh, aby mohly takto díky pobytkám provádět své strukturální reformy, které jsou nezbytné pro zlepšení konkurenceschopnosti na globálním trhu. A rovněž aby mohli i garantovat udržitelnost eh, státního dluhu. Například eh, dočasně třeba by mohli mít zajištěn eh, přístup k takovému zvláštnímu režimu, který by jim umožnil dostávat fiskální pobídky, nebo dávat, pardon, dávat fiskální pobídky investorům, kteří investují do, mm, do sektoru různých tedy mm, vytipovaných citlivých komodit. A také i já sdílím frustraci řady poslanců a poslankyň zde eh, v tom smyslu, že Evropská rada není dostatečně ambiciozní, ale zastávající situace zde mm, můj apel eh, se týká toho, že rychle eh, by se měla dohodnout, měli bychom se rychle dohodnout. Další požadavek, pokud chceme, aby Portugalsko uspělo, tak další požadavek je, abychom eh, eh, i eh, zajistili plnohodnotné fugování trhu externího financování, což posílí důvěru a i to přivede investice do mé země. První kroky již byly učiněny velice úspěšně během emisí eh, na dluhopisů na 5 až 10 let, které jsme vydali tento rok například. A je potřeba ale, aby evropské instituce, naši partnery nás nadále v tomto podporovali. Rozšíření splatnosti eh, eh, dluhopisu Portugalské republiky je velice pozitivní věc a i v podstatě díky tomu moje země může eh, čerpat eh, pomoc z centrální banky na sekundárním trhu státních dluhopisů. Já připomínám závazek, který podepsali šéfové vlád eh, a států eurozóny ve svém prohlášení z července 2011, které potom ještě i připomněli v říjnu stejného roku a cituji, jsme rozhodnuti odhodláni pokračovat eh, eh, v podpoře, kterou budeme poskytovat zemím, které jsou předmětem programu podpory do té doby, až tyto země sami naleznou přístup na trhy mm, tak aby tyto země mohly realizovat eh, své programy. A pokud jde o formu, Eh, jak tento eh, závazek by bylo možné konkretizovat, tak to je to, co je podstatné pro náš návrat a náš opětovný přístup na trhy financování. Pane předsedo, dámy a pánové, Evropská kulturní identita ta vznikla již před mnoha lety díky tomu, že jsme eh, se opírali o společné hodnoty. To je to, co nás odlišuje jakožto civilizaci, protože my jsme civilizace, která brání svobodu a demokracii. Evropa je země, eh, pardon, Evropa je eh, území, o které se všichni snaží. Eh, jsme, jsme tedy prostorem spravedlnosti svobod. A nicméně, vlastně až po druhé světové válce, která tak zdevastovala tento kontinent, a která stála miliony, miliony životů, tak vlastně až po válce eh, eh, se Evropa začala spojovat eh, a státy začaly spojovat, propojovat. Kdyby tato Evropa neexistovala, tak je zde riziko, že by mohly vzniknout další konflikty a další tragédie, které nikdy se úplně nevzdálily z našeho horizontu. Evropa je mírový projekt, jak i nedávno eh, připomněl eh, výbor Nobelovy ceny. A e, zde i na tom postavili tento projekt otcové, otcové zakladatelé. A mm, od té doby ale jsme ušli dlouhou cestu. Je to dlouhá cesta, která pokrývá několik desetiletí. Společný trh a Evropa nyní směřuje ke skutečné měnové a hospodářské unii a podnikla významné kroky i pokud jde o budování politické unie. Dnes Evropa je kolektivním eh, eh, osudem našich mládeže, kteří vždycky eh, se pohybují v území bez hranic, protože oni již v tom vyrostli a již nechtějí žít jinak. Ve jménu míru jsme se rozhodli, že spojíme úsilí a vybudujeme Evropu, která bude otevřená a svobodná, silnější, solidárnější a více soudržná. My jsme Eh, eh, na, nám to říká naše historie, přece to není nějaká své vole, proč jsme začali budovat Evropu. Ne, my jsme se dostali, kam jsme se dostali a cesta nebyla snadná a byl by to vážný krok zpět, kdyby Evropa opustila tohoto ducha eh, Unie, která již se tak zakotvila eh, v ideálech Unie a kdybychom opustili tento model, kdybychom opustili všechno to, co nám garantuje tuto Unii ve vztahu s jinými politickými a hospodářskými prostory v globálním světě. V tomto kontextu solidarita je politickou nutností, morální nutností v členských státech a rovněž a především je to zásadní princip eh, pro eh, ochranu společného společného zájmu. Jsme společně v, v naší unii. Jsme mm, unii, mm, která mm, musí spolu žít v dobách zlých i dobrých. Evropská krize a finanční ekonomická dimenze krize, to je jenom jedna dimenze, protože je zde i ta dimenze demokratické legitimity. Čím dál více a více Evropa ne cítí propast od svých vedoucích představitelů. A to jsou velice zneklidňující signály. Ehm, protože evropský projekt již nemobilizuje eh, eh, občany a již nevzbuzuje to vzrušení a nadšení jako dříve. I krize vedla k národním egoistickým přístupům, které jsme mysleli, že již neexistují. A na rozdíl od ducha, eh, ve kterém jsme budovali Unii po desetiletí a desetiletí, a když jsme aspirovali na ten prostor svobody a spravedlnosti. Ale dnes 26 milionů nezaměstnaných v Evropě vyžaduje skutečně evropské řešení. Evropské řešení, eh, které není pouze řešením ekonomickým a finančním je třeba především eh, reagovat na sociální problémy, tedy přinášet odpovědi sociálně kulturní a politické, které eh, budou reagovat na legitimní očekávání lidu v Evropě. To je jediný způsob, jak eh, i vyřešit problém s důvěrou a posílit demokratickou legitimitu našich rozhodovacích procesů. Rok 2013 to je Evropský rok občanů v roce 2014 eh, proběhnou eh, evropské volby, volby do Evropského parlamentu eh, a to určitě bude test mm, pro mobilizaci občanů. A e, abychom opět získali důvěru e, lidí v Evropě, tak nestačí pouze e, slova a nebo vyjadřovat nějaké dobré úmysly. Proto, aby občané skutečně měli důvěru v evropské instituce, tak je naléhavé, abychom přijímali odvážná rozhodnutí, která ukáží, jak tento náš kolektivní projekt je autentický, unikátní, že se opírá o své hodnoty, o komunitární metodu. Nemůžeme ztrácet čas nás. To si nemůžeme dovolit. A právě teď, v roce 2013, musíme eh, vytvořit eh, podmínky pro to, aby 6 milionů mladých nám začalo věřit a začali doufat eh, tento rok je rokem evropského občan, občanství. To je přece eh, proto důležitý rok, eh, proto abychom eh, začali rozhodně bojovat proti metle nezaměstnanosti. Pouze tak to získáme zpět důvěru občanů, kteří opět začnou věřit v náš projekt Jednotné Evropy. Pane předsedo, dámy a pánové, poslanci poslankyně, jak i se píše v Šumanově deklaraci, a tady cituji, Evropa se nevytvoří najednou přes noc. To je společné budování a Evropa se vybadu, vybuduje díky konkrétním krokům, které nejprve ale vytvoří faktickou solidaritu. Dnes není lepší způsob, jak bychom popsali povahu problémů, eh, se kterými se potýkáme a eh, způsob, jak je vyřešit ve jménu autentické solidarity Evropa musí ukazovat, že přináší konkrétní výsledky pro občany, že skutečně Evropa se stane prostorem naděje, eh, o který nám všem jde. Děkuji. Vielen Dank, Herr Děkuji panu prezidentovi. Vážené dámy a pánové, myslím, že jménem vás všech eh, mohu poděkovat ještě jednou eh, panu eh, Kavakusilovi. Pane